Mes chers collègues, bonjour. Drazí kolegové, krásný dobrý den. Začneme s naší prací dnes odpoledne, prosím. A okamžitě začneme bodem týkající se označování cestovního ruchu v Evropě. Zahujeme naše odpolední zasedání prezentací studie týkající se označení v cestovním ruchu v Evropě a dáme slovo autorům této studie, které srdečně vítáme na našem výboru. Krátce je představím pan Richard Weston, který je profesorem na univerzitě Central Lancashire a pan Herbert Hamele, prezident a zakladatel Ekotransu Evropské sítě pro trvale udržitelný vývoj turistiky. A vy nám teď představíte tuto slavnou studii. Takže já budu pozor sledovat přesně dodržení času. Máte 6 minut. 6 minut, pardon. Richard. Chcete-li prosím pěkně začít, pane Westone, máte slovo. Good afternoon everybody and thank you very much Dobré odpoledne všem a děkuji vám za pozvání. Jsem velice rád, že jsem dnes tady, abych eh, vám něco řekl o studii, kterou jsme pro vás vypracovali. Můj eh, kolega, ten bude občas zasahovat, protože je odborníkem pro udržitelné označování, tak mě možná sem tam opraví. Eh, ta studie byla provedena proto, že existuje řada různých označení a jsou vytvářeny nejrůznějším způsobem. A a jak si asi uvědomujete, veřejnost je do značné míry ignoruje, protože je jich příliš mnoho, lidé nechápou, jaký je mezi nimi rozdíl. A vlastně vede to také ke zmatku mezi podnikatelskými subjekty, takže i ty jsou neochotné tato označení používat. Existuje zhruba 250 různých označení, různých značek, z nich 160 se týkají ekologické udržitelnosti, asi 100 eh, kvality. A tady to máme na národní, mezinárodní úrovni, na subregionální a podobně i daleko více, takže chápete, že to vede eh, ke zmatení nejenom místních turistů, ale zejména eh, zahraničních turistů. Dokonce eh, jedna z nejdále zavedených značek security eh, označení eh, ve Španělsku je přijímána jenom asi polovinou procenta podnikatelských subjektů. Takže i když je mezinárodně dobře přijímána, vlastně si podniky málo berou a to je tedy opravdu problém a je třeba ho řešit a tím jsme se také v této studii zabývali. Už eh, dříve se činily v tomto směru jisté pokusy. Evropská komise zadala několik studií a snažili se také zavést určité zásady kvalitního turismu v Evropské unii, ale nepřežili ani první narozeniny. Byl tedy značný odpor vůči tomu ze strany některých členských států. Existuje určité znepokojení ohledně záležitosti subsidiarity v této souvislosti. A proto je třeba brát v úvahu názory skeptiků, stejně jako těch, kteří jsou kladně naladěni, přičemž je celá řada národů nebo členských států, které se naopak na to dívají velice kladně. Udržitelnost byla o něco úspěšnější. První eko značka, eko označení už tady nějakou dobu existuje a poměrně dobře se ujímá ve státech, kde bylo značně propagováno. Je to pět nebo šest členských států, kde to má na státní úrovni značnou podporu a proto ta penetrace na trhu je docela značná, i když to nejsou žádná velikánská procenta, ale ale opravdu vidíme, že na státní úrovni je to třeba podporovat tak, aby členské státy tedy v tomto směru spolupracovaly. Pak jsou další dvě a to už se spíše týká eh, něčeho jako eh, nástrojů mm, eh, řízení udržitelnosti, tak aby se udržitelnost zlepšovala. My jsme zejména si pohovořili se zainteresovanými stranami v tomto sektoru. Byly to všeobecní no, za, za, za zainteresované skupiny, tedy jako jsou hoteliaři a také organizace, které provádějí nebo vytvářejí tato označení. Všichni souhlasili s tím, že ta označování jsou důležitá a že jsou důležitá právě proto, aby se zlepšila kvalita a udržitelnost a samozřejmě pro informování klientů. A má to tedy ještě i další směr. Dvě třetiny zainteresovaných stran se domnívají, že eh, značky na vyšší úrovni fungují lépe, čili ty národní supra národní fungují lépe, čili tady určitá podpora je. Organizace, která to označení zavádějí, jsou poněkud méně intervencionistické, ty by spíše eh, uvítali podporu ze strany komise a parlamentu v tom smyslu, aby tyto instituce podporovaly samozřejmě eh, pochopitelně eh, je zcela pochopitelná, jinak by to byla jen zbožná přání. Eh, v našem průzkumu jsme zjistili, že je asi čtvrtina nebo možná i více dotázaných, které byly proti zavádění označení, čili je to významná menšina a i ty je třeba získat, tak, aby si uvědomili, jaké přínosy označení představují, že to neznamená prostě jenom další administrativní zátěž. Dále jsme eh, se zabývali případovými eh, studiemi, kde jsou eh, praxe, které je možné doporučit. A tady máme několik příkladů, například značení hotelových hvězd. Zdá se, že toto přežívá, i když já musím dodat, toto bude jenom můj osobní názor. Je to docela úzké označování, protože se to týká jenom ubytovacího sektoru. A je to tady tady samo o sobě eh, omezené původní členové plus několik z Dánska, pak je asi několik dalších, kteří se přidali, ale žádné hotely ještě na webových stránkách tak to neuvádí. Jako značku jsem už uváděl GSTC, to jsou kritéria globálního udržitelného turismu. To je na daleko vyšší úrovni a docela dobře to funguje. Založili to eh, OSN a myslím si, že i s nimi by bylo dobré si v tomto ohledu Eh, promluvit a dozvědět se od nich, eh, jaká poučení zatím z toho vyvozdili. Eh, já jsem zatím zmiňoval ty hlavní značky, označení kvality. Ukazuje to dobrou diverzitu mezi různými sektory, je to daleko inkluzivnější a zahrnuje to 23 různých subsektorů turistiky. Poslední jsou platformy internetové. Tady je vlastně snaha objektivní měření nějak eh, dá dohromady se subjektivními názory, což dost dobře nejde. A existuje studie UN, eh, eh, kde říkají, že možná by to šlo. Takže možná UNWTO, možná, že by to tedy nějak šlo. Ty už se tím zabývali. Myslím si, že závěry jsou poměrně zjevné, očividné. Pokud potřebujeme, aby to chceme, aby to fungovalo, pak to musí zapadat dobře do ostatních politik Evropské unie. Musí tady být vzájemná podpora. Dále, když něco takového nastavujeme, musíme si uvědomit, že většina subjektů podnikajících v turismu jsou malé a střední podniky. Administrativa je značná, takže to přijímání z jejich strany bude omezené, pokud se jim nedostane patřičné podpory. Přičemž je docela snadné toto administrovat a účastnit se toho. Ale často se jedná o hodně malé podniky, mají dva, tři lidi, ty ani nemají nějakou pořádnou kancelář, takže ty potřebují opravdu podporu. A zase podívat se na um, hodnocení na internetu, jak se to dá integrovat. Ono to není tak jednoduché, Víte, ono to bylo zatím relativně úspěšné a vlastně mnoha se to daří lépe tam, než se to dařilo osvědčeným nebo velkým značkám čili v zásadě vítají zásahy ze strany Evropské unie, ale neměly by se nějak dubliko, duplikovat, jiné vě, duplikovat jiné věci, čili rozhodně eh, si tyto subjekty nepřejí, aby tady byla zase další nějaká značka. Muselo by to být něco, co dává věci dohromady, co navazuje na to, co už tady je. Někdo eh, přikivuje, tak asi si to, eh, si to uvědomujete. Eh, je třeba snažit se zavádět eh, zjednodušení a eh, udržitelnost. Některé ty značky, označení udržitelnosti už také zahrnují kritéria kvality. Někdy je to trošku těžké. Některé pětihvězdičkové hotely těžko dodrží kritéria udržitelnosti. Ale myslím si, že když už budeme vědět, jakým směrem se ubíráme, pak se tam nakonec dostaneme. Bez takového plánu eh, to nepůjde, čili to je důležité si uvědomit. Doporučení vyplývající z této studie. První dvě prostě eh, přimět eh, zainteresované strany, aby hovořili, aby se do debaty zapojili i skeptičtí naladění eh, účastníci, kteří mají pocit, že to nepotřebují a mají vůči tomu určitá podezření. Čili hned na začátku je třeba si vyjasnit, jaké jsou jejich obavy a ty se snažit řešit a pak je se snažit přitáhnout na tu celou cestu, jinak to nepůjde. Protože už jsem řekla, jak si vzpomínáte, že představují významnou menšinu menšinu. A mm, týká se to předchozích úsilí Evropské komise, eh, ke kterým se stavěli skepticky. Je třeba eh, také hovořit eh, s představiteli GSTC, ti už se tím eh, zabývají dlouho. Možná je by bylo možné s nimi spolupracovat a mít nějakou evropskou verzi. Oni už také z toho vyvodili určitá poučení, čili nemusíme v tomto případě znovu vynalézat kolo. Dobré by bylo pohovořit si s nimi a poučit se pak eh, je třeba také vybízat eh, národní turistické orgány, aby pracovali se stávajícími označeními, aby se zlepšovala kvalita služeb. Výborným příkladem je skotská značka, kde eh, dávali takové značky na hotely, ale potom vlastně eh, to inspektoři nepoužívali jako určitou hůl, kterou by měli, aby eh, mohli přimět hotely k něčemu. Čili zase jedná se o to, jak přimět hotely a jiná ubytovací zařízení, aby dělali lépe to, co dělají. Přičemž tady samozřejmě nejde o to, abychom někoho trestali, ale jedná se o to, abychom vybízeli, pouzbuzovali k tomu, aby tady byla snaha pomáhají dopředu. Měly by tady být pozitivní signály, protože na to každý reaguje daleko lépe pak eh, podporovat eh, iniciativy místních destinací. A poslední bod, který tady uvádím, je třeba, abychom sami měli politiku kterou by používali potom hotely, které eh, budou akreditovány, aby viděli, že v tom je pro ně eh, přínos, když se takového systému bude účastnit. Pak je budete mít na své straně. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A hned dám slovo vašemu kolegovi. Pane Hamele, prosím. Máte také šest minut, máte slovo. Merci bien. Euh, Děkuji vám. Já musím říci, že jsem velmi příjemně překvapen. Já jsem nevěděl, že dostanu tolik času jako můj předchůdce. Více než 250 systémů označení funguje v současnosti v Evropě. Některé už více než 30 let, některé byly eh, vytvořeny teprve letos. A většina eh, z nich eh, má podporu různých provozovatelů, buď jsou to hotely, nevládní organizace, národní nebo regionální vlády které eh, podpořily rozvoj nějakých certifikačních programů, které teď eh, musí přežít. A to znamená, že musí mm, zahrnovat různé poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu, kteří potom si musí zažádat o ten certifikát, aby prokázali, že plní nějakou úroveň udržitelnosti a tak dále, jak to stanovuje legislativa. O to jde také Evropě a v tom má Evropa velkou výhodu. Když eh, srovnáme ta, tato označení, a já už to dělám dlouhou dobu, tak si tam eh, všimneme velkých rozdílů mezi Evropou a jinými částmi světa. Podíváme-li se na konkurenci v cestovním ruchu, tak eh, můžeme konstatovat, že právě to označení udržitelnosti teď zavádí čím dál tím více vlád, například Německá národní organizace pro cestovní ruch vytvořila ty místní iniciativy, kterým se říká Sustainable Experience, Visit Germany, ale my jsme si vyžádali ty podklady k tomu, například takzvané ekologické ubytování. A podívali jsme se i na jejich propagační materiály, které jsou vlastně základním informačním zdrojem pro další různé cestovní eh, agentury a potom těch 600 hotelů, nebo tu síť 600 hotelů v Německu posoudí v kontextu a e, i z pohledu jiných iniciativ. A to je jenom jeden příklad. První krok tímto směrem těch e, různých e, podniků je celá řada v takovýchto oblastech. I dokonce celé destinace je možné si nechat certifikovat z toho ohledu udržitelnosti. A otázkou je, co je činí výjimečnými, jaký je rozdíl mezi nimi a těmi značkami kvality nebo udržitelnosti, které doporučují další eh, světové organizace pro podporu cestovního ruchu v Ázii nebo jinde ve světě. A jsou eh, o tom důkazy, například podíváme-li se na nějaké minimální standardy v oblasti ochrany životního prostředí, ta ekoznámka se společným systémem EMAS, to jsou velmi vysoké standardy, uznávané po celém světě, které eh, nemají eh, srovnání jinde. Takže tento prvek ekologičnosti nebo udržitelnosti v oblasti cestovního ruchu v Evropě vznikl na základě těch globálních kritérií pro udržitelný cestovní ruch. Potom se to zaměřilo na ty evropské silné stránky a na základě toho potom vznikl mechanismus výběru všech těch značek, které upozorní na to, jaké máme silné stránky. A to všechno má pomoci všem těm, kteří v cestovním ruchu podnikají, na to mohou poukazovat s tím, že jsou velmi silní, že těm odpovídají evropským požadavkům na udržitelnost, a další faktory, které se tam posuzují, včetně různých kritérií kvalit, kvality. A je to velmi vítané, zejména těmi novými iniciativami, které jsme už nemohli zahrnout do naší srovnávací studie, protože to byly eh, systémy, které začaly platit eh, v tomto roce. Například eh, Německu je více než 3000 cestovních eh, kanceláří, které prodávají většinou eh, zájezdy. Nicméně informační systém pro tyto cestovní agentury, tedy ty agenty, kteří vám prodávají nějaký zájezd, tak teď už ten informační systémy obsahují i Mm, tu značku, jako zelený list, který upozorně na to, jestli ten eh, daný zájezd splňuje ty požadavky na udržitelnost. Například, jestli ten hotel má certifikát o tom, jestli splňuje ta kritéria udržitelnosti. Nicméně v Evropě jsou i jiné systémy, například v Rakousku je také jeden systém, který je konkurentem toho systému Bistro, který uvádí, jestli to splňuje například i certifikát jako ECO, EMAS a tak dále a zohledňuje tyto ekologické aspekty. Mnoho dalších, které existují například BNB a další potřebují nějaká doporučení, na základě kterých eh, se tím budou řídit. A další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je to, že všechno to je potřeba provádět eh, souběžně s těmi ostatními již existujícími značkami, které rády určitě nabídnou své know-how, své zkušenosti. S tím, jak se definují jednotlivé položky kvality. A podle mě by tento přístup mohl být velmi užitečný. Děkuji vám mnohokrát, pane Hamele. A okamžitě zahájíme diskusi s našimi kolegy. Pan Vyvede Kam, máte slovo, prosím. Mikrofon. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych omluvil oba kolegy, Klana a kolegu Monteiro ze Španělska a Portugalska, protože oni jsou vlastně našimi experty na turistiku ve frakci PP. E Děkujeme velice, pane Westerne a pana Hamele. Děkujeme za představení vaší studie která skýtá vynikající náhled do problematiky a také je to určité vystřízlivění, když si to tak vyslechneme během prázdnin se mě ptali, proč neexistuje v Evropské unii žádný systém označování turistiky. Ale v Evropském parlamentu o tom vedeme diskusy, jaké jsou zásadní úlohy EU. Franz Timmermans řekl, že bychom měli být velcí ve velkých věcech a malých v malých věcech. A to je také moje otázka na pana Westna. Je opravdu tak rozumné, chopili se komise opět iniciativy pro nějakou směrnici nebo nařízení nebo třeba jenom sdělení k tématu označování cestovního ruchu. Před několika měsíci jsme v EPP vedli diskusi o dopravním značení v Evropě všech známe všechno o kvalitě okurek, ale nevíme nic o evropských cestovních eh, eh, značkách, už vůbec ne o turistických značkách. Já nejraději jedu do hotelu, který není eh, uveden u TripAdvisoru. Je to prostě lepší. Tak to je. Já nikdy nejedu do hotelu, který je doporučen eh, Trip Advisorem, protože tam jezdí všichni, zejména Číňané. Já teda nemám nic proti Číňanům, ale je jich tam hodně. Eh, nebo podívejte se na průvodce Michelin člověk rád. Dobře jí, že? Kvalita produktu a tak dále. A proč nemáme žádného takového Michelana pro turistiku, pro cestovní ruch? Jinými slovy, mě nesmírně těšilo přečíst si tu zprávu. Je zajímavé získat tyto informace, ale nevím, zda to skutečně patří do úloh Evropské unie. A teď ještě něco ke startupům. Tento seznam, nebo ty seznamy, Není to negativní, protože nej, startupy nejsou na seznamu, no tak nemůžou být klasifikovány jako dobré, ale teď zase nebudou tedy tudíž na těch seznamech. No, jak už jsem řekl, neříkám, že ta zpráva je špatná, velice si ji vážím. Děkuji mnohokrát, ale stále ještě tedy nevidím, kde by měla hrát Evropská unie zásadní úlohu. Děkuji mnohokrát. Paní kolegyně, prosím, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkovala expertům za vypracování této navýso zajímavé studie. Bohužel se o to starají experti na cestovní ruch. Obecně tady nepanuje nějaký příliš velký zájem o toto téma, takže my vítáme tyto iniciativy, které by mohly vést ke zlepšení kvality a k tomu, aby přijíždělo více turistů a aby také kvalita turistického ruchu se zvyšovala. Mm, bohužel tady máme příliš mnoho označování a tady bychom potřebovali určitou regulaci, určitou harmonizaci. A to by mělo znamenat, že by to mělo být zcela jasno rozpoznatelné i pro turisty přijíždějící mimo, z mimo evropských zemích. Jinak si myslím, je to poměrně neprůhledné. Mám dvě otázky, dvě připomínky. Za prvé, individuální charakter označování. Já jsem se tak dívala, do jaké míry bych mohla najít nějaké příklady Pokoušela jsem se zadávat nejrůznější kritéria pro nabídky různých služeb, ale tato označování nejsou jaksi eh, rozlišitelná například u velkých tur operátorů. Většina turistů to dělá prostřednictvím platform, to znamená, že to celé je třeba také digitálně spravovat, eh, čili rozhodovat je třeba předem a ne až když někdo dorazí do hotelu. První otázka teda je, jakým způsobem, domníváte se, by bylo možné zapojit digitální provozovatele, aby se z toho stal skutečně užitečný nástroj pro podporu označování, a třeba v souvislosti ještě s lepší ekologií a tak dále. Druhý bod. Hotely se samozřejmě pokoušejí zohledňovat ekologická kritéria, aby ehm, zlepšili také svou provozní kvalitu, ale mm, já jsem třeba nikdy v hotelu nenašla nějaký oddělený sběr odpadu. Třídění odpadu tedy. Ehm, Většinou tomu tak je, že ponechají turisty jejich eh, zvykům, například plítvání potravinami. I tady eh, nedochází k žádné nabídce tuto situaci zlepšit. Já jsem z Itálie. Musím vám poblahopřát k velikému objemu, k tomu rozsahu vaší studie. Otázka je, zda by se neměly do toho zapojit spíše ty odborné svazy a asociace, a také organizace, které by mohly přispět k určité osvětové kampani eh, pro um, předložení jaksi ekologické nabídky. Prosím pěkně, máte slovo. Děkuji mnohokrát, já se velice omlouvám. Eh, omlouvám se, že jsem dorazila poněkud později. Děkuji vám mnohokrát za tuto srozumitelnou mm, studii, kterou jste nám představil. Mm, já jsem mnoho let pracovala v leteckém průmyslu, takže si velice dobře uvědomuji záležitosti související například s tím kontraktováním hotelů a tak dále a v zásadě nikdo není proti označování, když je používáno správným způsobem ve správné formě. Pak to může být dobrý indikátor pro veřejnost. Ale tady to není otázka jenom počtu označování, ale zda také tyto, tato označení splňují skutečně to, co vy požadujete. Čili je třeba eh, podívat se na to, když někdo dostane a za co speciální označení. Eh, já velice podporuji trvale udržitelnou agendu pro turistiku nejenom v Evropě, v jednotlivých členských státech, ale v globálním měřítku. A Myslím si, že operátoři a letecké společnosti už se podle na to orientují a veřejnost si stále více uvědomuje, co chtějí vidět a co ne, když někam jedou. Když se podíváte například na ty standardy v Evropě, eh, nemyslím si, že bychom měli se zastavit na evropských hranicích. Otázka je, eh, je mm, například eh, rozdíl mezi kvalitou hotelu čtyřvězdičkový hotel v jedné zemi se může rovnat kvalitě tříhvězdičkového hotelu v jiné zemi a naopak. Eh, to znamená chápat, co tento systém hvězdiček znamená. Normálně je to dobré, tedy v principu jako indikace pro veřejnost, ale není to v každé zemi srovnatelné. Eh, eh, to znamená, lidi zajímá, aby hotel, do kterého jedou, byl v čistém prostředí, a aby také se soustředil možná otázky dekarbonizace. A je dobré, aby prostě spotřebitel viděl, jak se hotel chová, ale samozřejmě spotřebitel sám je odpovědný za to, jak on se chová v přírodě, ale to už je jiná záležitost. Když se podíváte na označení život pod vodou, Eh, omlouvám se, nevím, možná už to zaznělo, ale jsem dorazila později. Eh, já si myslím, že důležité je, do jakých zemí jedete. Lidé mě mají stále více obav, aby chtěli, aby jeli do zemí, kde mají nejkrásnější hotelový rezort, aby viděli delfíny, což je krásné. A pak vyjdete z toho hotelového komplexu a narážíte na potulné psy, protože země jako taková není schopna postarat se o svá domácí zvířata a jsou tam také e, divoké koně, osly a já si myslím, že toto je velice důležité. Když se podíváme na agendu dobré zacházení se zvířaty, mělo by se to aplikovat všude. E, přece je třeba aby se podporovala také ochrana. Eh, podívejme se například na africké země a tak dále. Průmysl eh, sám jako osobě velké společnosti prodávají své produkty, které říkají, my si uvědomujeme nezbytnost trvalé udržitelnosti Ehm, nejenom této země, ale také třeba podívat se na to, kde nese ta země jako taková svou odpovědnost. Například eh, v tom, jak se chová ke zvířatům. Ani u nás v Evropě ještě všechno nefunguje, ale přece jenom očekáváme, že práva zvířat v Evropské unii budou eh, dodržována. Já bych velice ráda viděla odkaz k této záležitosti v tomto tématu, protože si myslím, že se stává stále důležitějším. Máme vynikající průmysl v této oblasti, samozřejmě můžeme mm, cestovat a cestují k nám i lidé z celého světa, ale tyto otázky je třeba zohlednit. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji paní eh, Foster a teď pan Kramer. Děkuji vám, paní předsedkyně. I já bych chtěl ještě jednou poděkovat eh, eh, řečníkům za předložení této studie. A pokud skutečně v Evropě je více než 220 různých eh, označení, tak se potom musíme ptát, jak s tím vlastně ti provozovatelé zacházejí, jak s tím nakládají. Protože to může vést i k zmatku u těch uživatelů nebo spotřebitelů, kteří přece nikdo nemáme energii na to, abychom to všechno proskoumali a potom si řeknou, tak to je vlastně úplně jedno a nepřihlížej k tomu. A i oni by měli eh, vyvíjet tlak na to, aby se to všechno nějakým způsobem sjednotilo. A také je otázkou, jak by eh, bylo možné nějakou takovou jednotnou úpravu prosadit, protože k tomu musí být vůle a e, také by bylo potřeba uspokojit jak spotřebitele, tak i ty provozovatele. A jak bychom jim mohli nabídnout e, podporu, například na národní úrovni, aby tam ta spolupráce dobře fungovala. Ale já se teď ještě dovolím e, zmínit jeden příklad z úplně jiné oblasti. Možná, že víte, že Eh, existují stezky eh, Europa VG, které někdy fungují velmi dobře, někde ne. Například eh, na polském pobalském pobřeží je výborná cyklostezka s obrovskými skoskou cedulí, spolufinancovanou Evropskou unii. Ale to, že je to cesta 10 nebo 13, tak z toho, co se to rozhodně nedozvíte, vidíte tam jenom tu polskou cibuli. Já jsem si to potom uh, uh, uh, našel ty informace a přitom jsou to věci, které jsou financovány z Evropské unie. Potom jsem byl v Rumunsku, tam jsem také podél Dunaje jel. Um, zase ty eh, značky nebo ty ceduly byly jenom v rumunštině. Ano, bylo tam napsáno, je to spolufinancováno s Evropskou unii, ale když člověk neumí rumunsky, tak se eh, z toho moc nedozví. Ale rád bych o tomto informace i tak dostal. Jak může komise akceptovat, že se financují určité věci bez toho, aby eh, z toho někdo měl prospěch. Nemusí to být nutně v Němčině, ale kdyby to bylo aspoň v angličtině, tak by to stačilo. I v Česku jsem jel podél Labe a je dobře, tam jsou ty cedule, že komise se stará o to, aby to bylo označeno, ale zase není tam ani jedno slovo v angličtině. A jinde to přitom je. Jinak v Srbsku mají 720 kilometrů té cyklostezky podél Dunaje, všechno je tam označeno. A když jsem přejel přes srbskou hranici, tak tam byly obrovské plakáty, o té Dunajské stezce, o té stezce železné opony a e, bylo to jak v angličtině, tak v srbštině a ta Eurovile cesta, cyklostezka 13 a 6 také byla celá označena. Takže Srbsko, které ještě nepatří k EU, e, přitom představuje výborný příklad pro ostatní. A proto mám e, na komisi otázku, Eh, eh, jste s tím spokojeni? Nevadí vám to? Hlavně, že dostanou ty peníze a dál se o ně nemusíme starat, nebo požadovat, aby se to nějakým způsobem eh, sjednotilo. Měli bychom se na to dělat pohledem zákazníka, spotřebitele a mít proto nějaké standardy. Vidíme, že i ty sousední země jsou připraveny potom na tom spolupracovat, držet se toho, aby nebyly vynechány nebo aby je někdo neopomíjel. Takže mě zajímalo, jestli, co si o to myslíte, jestli je to opravdu důsledku jenom národního sobectví, že si neuvědomují, že by přitom z toho mohli mít ekonomický prospěch. Možná, že to by mohla být jedna z těch eh, pák, jak na ně zapůsobit. Možná, že tímto způsobem by to šlo upravit. No, Tak na komisi, jestli potom dostane slovo, proč to trpíte tak dlouhou dobu a máte nějakou iniciativu, aby to konečně skončilo, aby ty peníze dostanete na tu cyklostezku, na tu příslušnou tesku Euroville. Těch je celkem 13 v Evropě. Pokud tam bude uvedena ta evropská značka, kterou předtím nemusí nikdo vymýšlet a už dávno existuje. Děkuji pane Kramere. A já bych také eh, se chtěl něco zeptat. Hovoří tady o označení eh, udržitelnosti, ale co si máme představit pod tím pojmem udržitelnost? Jaká tam jsou kritéria? Kolik třeba já jsem eh, vypustila emisí během své dovolené. Je možné to nějakým způsobem eh, vyhodnotit, má-li být cestovní ruch udržitelný, tak o to musí zajímat každý z nás. Co si můžeme představit pod tím slovem udržitelnost? Jaká kritéria do toho spadají? O co se to opírá? Mělo by se to stahovat na celé to odvětví cestovního ruchu, máte řeč o hotelích a tak dále, ale mělo by se to týkat i dopravy a také eh, by se měl podporovat lokální cestovní ruch, protože všechno, co je lokální, tak přece slouží jednak zhodnocení toho daného regionu a je to ekologické. A ještě druhá otázka, mm, kterou jsem chtěla položit, je budoucí Eh, výhled na základě té vaší studie, jak vnímáte budoucnost udržitelného cestovního ruchu. Co pro vás jako experty představují ty potenciální směry, kterými by se mohl ubírat udržitelný cestovní ruch? Co to pro vás znamená? Všichni říkají, ano, bylo by dobře mít nějakou evropskou značku, ano, ale když to porovnáme s tím průvodcem myšle, eh, tím francouzským. Já miluji gastronomii. Když se podíváte na to, jak funguje ten myšelinský průvodce, tak ten má svůj systém hvězdiček. A kdo ty hvězdičky uděluje? Kdo vytváří ten, toho průvodce? Jsou to experti. Například eh, jsou to bývalí kuchaři, slavní kuchaři, kteří cestují po restauracích a udělují ty hvězdičky a postupně je sbíráte, pokud k vám přijede hodně těchto expertů. A kdo jsou tedy ti lidé, kteří budou udělovat tyto značky? Na základě jakých kritérií a kdo o tom bude konkrétně rozhodovat? To by mě zajímalo. Takže Každý dostane 3 minuty 45 sekund na to, abyste odpověděli. Allez-y, on commence par qui? Monsieur Weston, c'est... Eh, kdo začne, pan Weston? A nebo pan Amele? Allez. To keep a long story short. Abych to zkrátil, Neměli bychom eh, upadnout do pasti, že bychom eh, pokud možno dávali dohromady očekávání kvality a udržitelnosti. Kvalita tu definují klienti. A klienti, když je to skupina mladých lidí v určité destinaci, tak možná mají jiná očekávání ohledně kvality než skupina starších lidí, kteří eh, chtějí najít nějaké klidné místo. To je takový drobný aspekt, jenom abych eh, zdůraznil, že kvalitu definuje klient, udržitelnost ne. Udržitelnost eh, definují eh, Spojené národy OSN, pokud je o cíle udržitelného vývoje, zejména číslo 12, to je turistika a eh, produkce potraviny, tak tady to označení je velice důležité pro ty, kdo mají odpovědnost za produkty, jejich distribuci i spotřebu. Spotřeba to je také zodpovědnost. Ano, je to jistě právo, ale musí tady být informace, které jsou snadno k dispozici. Ty informace je třeba pořádně zvážit a přenášet je způsobem, který je činí pochopitelným a atraktivním. A tady je mnoho lidí a organizací v Evropě, kteří sice už vyvinuli hodně, ale nemají, dejme tomu, nějaké evropské vodítko. Nepotřebují nějakou náhradu za své značky, tady jsou dobře zavedená označení, ale potřebují mít takové vedení na úrovni Evropy, Evropské unie. Já nemohu zabíhat do podrobností u všech otázek. Dejme tomu, cože to bylo, na co bych se měl podívat. Eh, spolehlivost eh, značek. Myslím, že paní Foster hovořila o spolehlivosti. Když se podíváme na 120 Eh, značek, které se týkají ekologické udržitelnosti a řízení. Týká se to nejenom ubytovacích zařízení, ale i restaurací, eh, organizací, které zajišťují aktivity, prostě celý ten dodavatelský řetězec. Pak tady máme značky, které mají excelentní standardy, ale možná, že nejsou tady ty nejlepší způsoby ověřování. To znamená, že důvěryhodnost je stejně důležitá jako slíben, slibovaná udržitelnost. A proto před, přeušili před pár měsíci jsme publikovali eh, věc, která se spolufinancovala s Erasmus+, a byl to Quick Finder globální eh, certifikace, kde je možné, abych eh, si našel značku, když budu eh, služb, zastupovat službu, která zajišťuje ob, ob, ubytování a podobně, tak, aby se odfiltrovaly ty, které eh, jsou důvěryhodné na základě hodnocení třetí stranou. Pak se můžeme podívat, když se klikneme na eh, tu značku, tak uvidíme, jak je to opravdu důvěryhodné. Na tlačítko mapa nám ukáže, které eh, subjekty jsou skutečně certifikované. To je důležité pro ty, které, kteří představují manažery destinací, protože ty pořádně neví, kdo certifikoval certifikoval a jak byly certifikována určitá ubytovací zařízení. Ale teď se na to můžou takhle podívat, můžou si to porovnat s dalšími destinacemi, můžou si říct, tady je to trošičko slabé, ale jak se jim podařilo, že tady mají 36, dejme tomu, certifikovaných zařízení eh, v Černém lese a my v Frankenwaldu máme jenom 6. To může mít své důvody. Jedná se o zvyšování povědomí, o informovanost a o to, abychom tyto eh, Eh, subjekty podporovaly, aby se řeklo, ano, tady je silná stránka, tak to můžeme teď dát na, na státní radu pro turistiku v Německu a mohou eh, zajištit jejich prezentaci na globální úrovni. A to se týká za ostatních zemí také. Dejme tomu mezinárodní eh, cyklostezky. Zase jedná se o kvalitu, protože eh, takovéto stezky mohou být skutečně ambasadory udržitelného kvalitního turismu. Jenomže turistika nekončí na hranicích, ani ne na hranicích Evropské unie, například se Srbskem. Proto je třeba podívat podívat se na všechny tyto programy a na projekty, které mají finanční podporu za, za peníze Evropské unie. Je tady mnoho příkladů osvědčené praxe, což může být zase příležitostí a námětem pro jiných. Jiné. Děkuji. Pan Weston, máte čtyři minuty. Děkuji a budu velice stručný a e, budu e, se odpovídat na otázky pana Kampa, jestli by Evropská unie se vůbec měla do tohoto zapojovat. Já vím, že tady jsou zastoupena velice výrazná stanoviska. Jakožto vědecký pracovník jsem měl eh, svůj agnostický klobouk, abych tak řekl, na hlavě, když jsem začínal s touto studií a řekl jsem si, tak zjistíme, eh, jak by se to mělo dělat. Viděl jsem samozřejmě, jaká odpověď ode mě byla očekávána. Ale otázka je jednoduchá. Funguje ten současný systém označování? A myslím si, že na to je poměrně důrazné ne, protože je to příliš rozrůzněné, a pak se jedná o tu kredibilitu, o tu důvěryhodnost Někdy jsou to formuláře, které si můžete sami vyplnit a dostanete za to odznáček. A prostě tady nejsou vyrovnané podmínky, prostě ten systém nefunguje. Pak je třeba odpovědět na druhou otázku. Pokud budeme něco s tím dělat, e, zlepšíme to nebo to zhoršíme? A jenom pokud to dokážeme zlepšit, je dobré něco dělat. Proto je třeba jednat velmi obezřetně, opatrně, pořád mít na zřeteli, zda to, co děláme, zlepšuje situaci pro klienty i pro biznesy. Pokud ano, pak je to skvělé, pak v tom pokračovat. Pokud ne, pak je eh, třeba prostě z toho radši vzdát. Ale za pokus to bych řekl stojí. A já eh, sám jsem ekonom a mám takovýto názor. Současný systém vytváří velkou nejistotu pro spotřebitele a nejistota eh, mezi spotřebiteli, lidmi vůbec je vždycky významnou překážkou, aby se mohlo něco dělat. Já jsem eh, hovořil o integrovaných eh, jízdenkách. Například důvod, proč lidé málo používají místní dopravu, je, že lidé pořádně nerozumí tomu systému, nevědí přesně, jak si ty jenky předem opatřit, nebo třeba potřebují chytrou kartu. Zkrátka, vždycky by to mělo být srozumitelné a zase ty rozrůzněné značky zvyšují nejistotu mezi spotřebiteli, proto je třeba toto změnit. Ale změnit je možno jenom v tom případě, že jsme přesvědčeni, že tou změnou to zlepšíme. Pak to za to stojí. A tím se dostáváme k tomu, co to je udržitelnost. A existují tři aspekty. Je to samozřejmě životní prostředí, je to ekonomická a dále sociální udržitelnost. A pokud eh, mezi nimi není rovnováha, není to udržitelné, není eh, dobré nebo možné udržovat životní prostředí do té míry, že tam nikdo nebude moc žít. Zase pokud se příliš rozjede ekonomická činnost, zničí to životní prostředí a pokud se bude příliš podporovat turistika, jako je tomu například na jeho západě Spojeného království, tak z vesnic budou jenom vlastně ubytovací zařízení. Čili tady musí být rovnováha a o tom je udržitelnost, aby všechny tyto soupeřící požadavky, eh, které soupeří mezi sebou navzájem, byly v rovnováze, protože všichni musíme nějak eh, pracovat, musíme všichni jíst, musíme mít pracovní místa a musíme samozřejmě uchovat prostředí, a uchovat širší sociální struktury, čili jedná se o vyváženost všech těchto aspektů. Musím říct, že nejsem až tak eh, optimisticky naladěn v tomto smyslu, ale každopádně vám děkuji. Děkuji mnohokrát. Vy jste chtěl něco dodat? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám vás nazývat chairwoman? Dobře, paní předsedkyně. Zapomněl jsem se zmínit ještě o jednom důvodu, tedy o nedávné zprávě, kterou eh, zveřejnil OSN týkající se implementace eh, cílu tisíciletí v takřka dvou z těch členských státech a my jsme se soustředili na země e OECD, které jsou relevantní tady v Evropě, zejména v západní Evropě. A výsledek je jednoduchý. Země OECD neuspěly nebo jsou v riziku, že nesplní tí eh, cíle tisíciletí do roku 2030, zejména co se týče eh, bodu 12, trvale udržitel eh, na spotřeba, eh, biodiverzita, čistota země a půdy a vody a potom 41 zmírnění škod. A mm, to s tím souvisí celá řada cílů a kritérií, které naleznete v celé řadě trvale udržitelných označeních, znamená to celá řada ještě těch certifikovaných průmyslů v Evropě eh, už se drží dobře, ale je to jedno procento a mohlo by to být deset procent, když se podíváte například na hotely, které se neucházejí o programy certifikační, protože tomu nedůvěřují nedomnívají se, že by to skutečně znamenalo zlepšení kvality turismu na evropské úrovni. To je ten z dalších důvodů, proč podporovat turistiku, abychom skutečně byli průkopníky pro trvale udržitelnou Evropu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Hamele, děkuji vám, pane Vestone. A teď se obracím na Evropskou komisi. Zda nám chcete něco říct k tématu označování cestovního ruchu. Máte tři minuty, prosím. Allez, la parole est à vous. Máte slovo. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Ta prezentace této studie poukázala velmi správně na to, jak je to složité téma. A my to také vnímáme v komisi. My už jsme se tím zabývali a přišli jsme s návrhem, jak zavést na dobrovolném základě doporučení eh, pro označení kvality na evropské úrovni, ale to bylo zamítnuto radou z důvodu porušení subsidiarity. Čili toto jsou překážky, které musí překonat jakákoliv podobná iniciativa, která by chtěla označit služby v cestovním ruchu. Vyžaduje si to velmi citlivé zacházení a velmi důkladné posouzení eh, situace. Jak už bylo řečeno, ty služby v cestovním ruchu zahrnují nejrůznější služby, Eh, v rámci té iniciativy jsme samozřejmě zejména diskutovali o eh, ubytovacích kapacitách, hotelech, ale samozřejmě také restauracích a o dalších možných službách. Je to velmi obtížné to všechno zahrnout a má tam všechno být zahrnuto, tak to musí být uděláno nějakým konkrétním způsobem. Přitom víme, že už funguje celá řada certifikačních programů v této oblasti. My jsme se samozřejmě dívali na to, jak posoudit ten aspekt udržitelnosti, například tím, že by všichni kandidáti na toto označení měli nějaký systém samořídící, s tím, že by se účastnili nějakých dalších lokálních nebo regionálních eh, programů. My jsme tu studii také dostali, my si ji samozřejmě prostudujeme Eh, uvidíme, co je možné udělat, eh, vzhledem tomu, že máme tak malé a omezené eh, kompetence v oblasti cestovního ruchu, ale jakýkoliv podobný systém by zahrnoval samozřejmě soukromý sektor, ty provozovatele, regionální a místní úřady. A ještě bych odpověděla panu Kramerovi, vy jste upozorňoval na projekty, které my už financujeme Eurovelo tedy projekt cyklostezek. Všechny tyto projekty jsou řízeny stejným způsobem, podle finančním nařízením. A použití jazyků je také eh, součástí té smlouvy o udělení pomoci danému projektu. Já se na to můžu podívat, na ty konkrétní projekty, které nebo zakázky, které tímto byly přisouzeny a odpovím vám písemně na vaši otázku, protože vy poukazujete na otázku, která si zasluhuje eh, zvláštní posouzení a eh, až ji budeme mít odpověď, tak vám ji pošleme. Děkuji vám za vaše odpovědi. Za komisi tady byla paní Atanasopulu. Vaše příjmení má celkem 14 písmen. To je neuvěřitelné. A teď budeme pokračovat. Ale eh, ještě předtím bych vám oběma chtěla poděkovat za vaši přítomnost, za předložení studie a samozřejmě se s vámi rádi uvidíme v budoucnosti. A jak jste slyšeli, i komise bude usilovat o harmonizaci No, sjednocení tak, aby to nebyla překážka, ale aby to usnadňovalo volbu pro eh, spotřebitele. A myslím, že vám všem oběma můžeme zatleskat. Et nous continuons nos travaux, mes chers collègues. Et nous allons aborder les points suivants sur notre agenda qui concernent le futur programme de recherche et d'innovation Horizon Europe. et, eh, budeme pokračovat dalším bodem což je eh, ve společnou diskusi o programu Horizontu Evropa. Jsou to dva návrhy nařízení, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum inovace Horizont Evropa a další je rozhodnutí o zavedení zvláštního programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa v oblasti dopravy a já chci dát slovo paní Jerkinem, která bude eh, našemu výboru prezentovat návrh svého stanoviska. Yes, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je tomu tak, jak jste řekl, Horizont 20 je jedna, jeden balíček, ale rozdělené je to na nařízení a rozhodnutí, ale samozřejmě, že je to jeden velký program. Jak víme, eh, tento eh, program je velice důležitý pro náš eh, na budoucnost Evropy. Největší problém Horizontu Evropa právě byl jeho velký úspěch Horizont 2020 byl natolik úspěšný a populární, že pouze 12 žádostí získalo financování. A to je opravdu obrovský problém, protože eh, se jednalo o velice kvalitní žádosti, které nezískaly financování. A proto Evropský parlament byl velice pro, abychom navýšili rozpočet v dalším období a komise to rovněž navrhuje, takové navýšení. To si myslím je jedna z nejdůležitějších věcí, rovněž z hlediska výboru pro dopravu a měli bychom to určitě podpořit. Na jaře eh, například parlament navýš, eh, navrhl, aby se navýšil rozpočet o 50%. Bylo to, když jsme hlasovali na plenárce. A komise zvýšila rozpočet, ale ne až o tolik. Proto já jsem navrhla ve stanovisku výboru pro dopravu, aby se to bylo navýšeno skutečně o 50 protože to bylo eh, rozhodnutí parlamentu, které přijal na plenárním zasedání letos na jaře. Mělo by to více než 130 dolar, eh, euro, když se viděno v současných cenách. A to je v souladě v souladu s rozhodnutím parlamentu. A to si myslím, že by měl být jeden z hlavních signálů ze strany výboru pro dopravu. Víme, že je úplně zásadní pro naši budoucnost, abychom investovali v Evropě do výzkumu a inovací. A řekla bych, že návrh komise je poměrně dobrý a vyvážený komise sama popisuje nový program jako spíše nikoli nikoliv revoluci nicméně navrhuje určité nové prvky například eh, přístup zaměřený na mise a aby se také oddělil ten eh, rozpočet na výzkumy. A samozřejmě je to velice důležité eh, pro dopravní odvětví z hlediska digitalizace, automatizace, bezpečnosti a pochopitelně dekarbonizace. Dekarbonizace a činnost v oblasti klimatu jsou základními prioritami ve všech příštích programech, jak dobře víme. A v programu Horizont Evropa podle návrhu komise 25 rozpočtu má přispět k, docí- k dosažení cílů v oblasti klimatu. Proto je to velice důležité i pro odvětví dopravy. Víme, že zvláště doprava hraje důležitou úlohu ve snaze snižovat emise. Musíme také zdůrazňovat naše cíle v oblasti klimatu a zvýrazňovat eh, vedení Evropy v oblasti čistých technologií a technologií eh, čisté mobility, protože chceme-li být eh, vedoucí silou, pokud jde o čistou dopravu, čistou mobilitu, pak musíme skutečně do toho investovat a proto důležitým nástrojem je program Horizont Evropa. Ten zahrnuje tři pilíře. Doprava spadá do druhého pilíře. To jsou globální eh, výzvy a průmyslová konkurenční schopnost. A tam jsou je zase pět různých klastrů. Ve čtvrtém je doprava, to je eh, klima, ehm, energie a mobilita. Je to důležité pro růst a konkurenční schopnost Evropy. Proto v návrhu navrhuji, aby podíl druhého pilíře byl navýšen 60%, protože teď je to zhruba 56% celkového rozpočtu, tak, aby se zajistili možnost zajistila možnost, aby náš průmysl byl opravdu vedoucím silou ve světě v oblasti dekarbonizace, digitalizace. Komise navrhuje trošku snížený podíl dopravy, i když celkový podíl rozpočtových prostředků na výzkum a inovace by, se by byl navýšen. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že výzkum v oblasti dopravy může být financován i z jiných klastrů, například z třetího, což je digitální technologie a průmysl. A třetí pilíř také zahrnuje nástroj pro malé a střední podniky. To je také důležité pro odvětví dopravy. Dopravní podniky mohou tedy dostávat finanční prostředky také odtud. Tudíž, když se zabýváme rozpočtem, pak bychom neměli o tom uvažovat jenom z hlediska pilíře energie, klimatu a mobility, protože doprava může také získávat peníze pro výzkum z jiných částí, zejména z té digitální části, což je velmi důležité. A to též platí o malých středních podnicích. Jsem velice ráda, že tady je možnost eh, eh, eh, spolupráce a vůbec průřezová spolupráce všech těchto klastrů. Čili my přesně neomezujeme financování na zcela specifické oblasti, protože víme, že často se to týká různých oblastí, proto tady musí být i flexibilita zabudovaná do těchto pilířů. V odvětví dopravy je důležité zajistit také rovnováhu mezi základním a aplikovaným výzkumem. Pokud jde například o automatizované řízení, řízení. Pak je zase důležité přihlížet také k tomu, jak se to dotýká trhu. A jak víte, harmonogram byl velmi napjatý, eh, když jsem eh, sepisovala návrh stanoviska. Proto se velice těším i na vaše příspěvky, na vaše pozměňovací návrhy a ochotně budu s vámi spolupracovat, protože ten harmonogram bude docela napjatý, máme na to pár týdnů. Každopádně si myslím, že e, nám to usnadňuje to, že výbo- vý- návrh komise je dobrý, byl vypracován na základě konzultací zainteresovaných stran i parlamentu. Hlavní ale je, že bychom měli více investovat v Evropě do výzkumu a inovací. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Verkonen. Máte pravdu. Skutečně je třeba více investic do rozvoje a výzkumu. Naprosto souhlasím. Zahajuji diskusi, paní Prus má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, také velice srdečně děkuji komisi za návrh a paní zpravodajce, s paní zpravodajce za její návrh. Já jsem odhodlána konstruktivně doprovázet práci na tomto návrhu, protože eh, nevyřešíme problémy bez masivních investic do výzkumu a vývoje. Proto mm, vyloženě vítám, že kromě pilíře globálních výzev a průmyslová konkurenceschopnost, Eh, jedna z nejvyšších částek je právě věnována na mobilitu, ale je třeba mít lepší finanční vybavení horizontu eh, je naprosto nezbytné, aby se snižoval byrokratický nárok týkající se zpracování podávání návrhu a je třeba také zamezit zdvojování práce. Naší úlohou jako výbor by mělo být, abychom s ohledem na stávající pracovní programy zadávali také jasný směr programům budoucím. Výzkumný program musí mít také své politické priority. Tady pomýšlím především na čistou mobilitu. Jejichž výdaje nesmí jít na úkor lidí žijících ve velkých městech. Inteligentní systémy eh, zatím nebyly dostatečným způsobem rozvinuty. A tak eh, se musíme soustředit na další inteligentní systémy mimo silnice. Hmm, kromě toho je třeba samozřejmě zabezpečit dodržování zásad ochrany osobních údajů. Je třeba proskoumat ještě celou řadu záležitostí. Já se velice těším na práci s paní spravodajkou a kolegy stínovými spravodaji. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Pan Delunde má slovo. Děkuji vám, eh, návrh komise je podle našeho názoru krok správným směrem. My podporujeme navýšení na 2,7 miliard eur, i když bychom rádi šli ještě dále na vyšší částku, například při sní, za snížení současného zemědělského rozpočtu. Je třeba udržet hlavní mainstreaming v klimatu a zejména v období, kdy zažíváme tak velké období horka a sucha a stále ještě nejsme schopni dodržovat cíle, které jsme si stanovali a proto stojíme před velkými výzvami. Ale zároveň je to také příležitost pro průmyslová odvětví, aby se mohly soustředit na vysoce kvalitní, kvalitní technologie a tady se skýtá celá řada příležitostí i pro vývoz. Eh, co se týče přidělování prostředků na zeměpisném základě, eh, ne všechno může poslouž, máme tady různé fondy pro různé účely a my se domnívám, že excelence by měla zůstat prvním kritériem, podle níž se budou projekty vybírat. Hmm, také máme tak trochu obavy, co se týče procesu strategického plánování, protože je třeba, aby komise rozhodovalo příliš mnoha věcech. My, bychom, my se těšíme na spolupráci s panem Spravodem, abychom nalezli co nejlepší řešení. Také je důležité zaobírat se genderovou agendou, tak jak jsme to viděli i v oblasti výzkumu a vývoje a vědy, kde je třeba poskytovat stejné příležitosti. Digitální průmysl se musí soustředit na dopravu, klima, energii protože vidíme, že doprava je stále ještě jedním z největších znečišťovatelů a proto zde musíme něco udělat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Pan Rike ve jménu paní Majsnerové. Děkuji vám, paní předsedkyně, a dovolíte-li mi přečtu vám tady stanovisku kolegyně Majsnerové, která je naší stínovou zpravodajkou. Výbor již ukázal naprosto jasně, že prioritou rozpočtu je výzkum a vývoj. Navrhované prostředky nejsou dostatečné. Eh, eh, nejenom, že Horizont byl jednou z nejúspěšnějších, eh, přinesl jednu z nejúspěšnějších Eh, akcí a nejlepší výsledky je třeba v tom podporovat. Je třeba, abychom se chopili dnešních výzev a zároveň příležitostí. Agenda inovace musí být v srdci evropských politik i pro budoucnost Evropy. Výzkum může být úspěšný jedině, bude-li povzbuzována přeshraniční spolupráce a bude-li vzrůstat konkurence, schopnost evropské průmyslu, který bude investovat do inovací. A přispěje to jistě pro využívání alternativních paliv, lepší skladování energie a zlepší to potenciál využívání energie. Horizon musí reagovat také na globální výzvy a je třeba uvědomit si také, že je třeba, abychom něco udělali s naším odpadem, zejména odpadem plastů, eh, které mají velmi negativní dopad na život naší planety. A proto dovolte, abych zdůraznila, jak významné je mít dostatek prostředků pro výzkum moří. A to nemůže být vykonáváno pouze na vnitrostátní úrovni, na národní úrovni a vyžaduje to evropský přístup. Také v tom, jak potírat odpad plastový v mořech a oceánech, to je třeba pojmout na vyšší evropské úrovni a je třeba také uvědomit si, že i evropští občané si stále více uvědomují tuto situaci. A je třeba, aby se evropská politika více přiblížila občanům. Tečka. Děkuji mnohokrát Dominiku Rike, vy jste to naprosto příkladně přednesl. Děkuji, pane Vem vám dekambe. A teď paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já jsem chtěla poděkovat paní Virkunen za její dva návrhy. A dovolte, abych se zeptala na jednu věc. Dnes ráno už jsme měli příležitost eh, vidět kolegyni v diskuzi k minulým tématům i mě tak trochu líto, eh, že paní zpravodajka navrhuje, aby Horizont Evropa zvýšil eh, eh, své financování na určitou částku, což je daleko více ještě než navrhuje komise. Máme tady ta čísla před sebou. A já se chci zeptat, a kolik jste na vrhlavy pro e Digitální doprava, ať už cokoliv. Domnívám se, že v určitých okamžicích je třeba uvědomit si, že musíme mít určitou kontrolu nad naším rozpočtem. Mohu vám říci, že způsob, eh, kterým v evropských institucích tady hovoříme o výzkumu, je jako kdyby to byl prostě nějaký zázrak, a já tady se setkávám s naprosto halucinantními záležitostmi. Nedovedete si představit, eh, jak důležité je těch deset projektů, eh, kde jsou tyto projekty, ani ve vaší zemi, ani v mé země, protože kdybych něco navrhla, tak by to stejně vyhodili z těch návrhů, ale podívejme se, a přitom tady je celá řada inženýrů a výzkumníků. Máme tady podniky, laboratoře, univerzity, které žijí již roky z horizontu 2020 a z toho se jim platí dokonce i plat. A to vůbec nehovořím o podnicích, které jsou zapsány na burze a přitom berou evropské peníze. A ty přeci mají eh, usilovat o soukromí kapitál a ne čerpat peníze z evropského rozpočtu. No, tak bych tady ráda řekla, že je důležité, že když tady hovoříme o tom, že je nezbytné navýšit to na to a to musíme říct si pro co, na co, pro koho, pod jakou kontrolou, s jakými výsledky, protože velice často jsme konfrontováni s tím, že inovace základní investice a od tohoto kroku k dalšímu bádání chybí další prostředky, nezávisle na tom, že tady probíhá celá řada na studiu, ale vždyť všichni víme, o co se jedná za druhou. Za druhé, když tady máme sociální výzvy jako potírání eh, imigrace, boj proti nezaměstnanosti mládeže, eh, boj proti eh, vzrůstající exkluzi, boj proti klimatickým změnám, tak najednou nemáme žádné reakce. Re, Evropa nedodává na technické úrovni žádné odpovědi. Hovořím o tom na odborné úrovni, na politické dává dost reakcí ale já samozřejmě vítám, budete-li chtít navýšení prostředků pro výzkumníky a vědce, já jim to moc přeji, oni to jistě také uvítají, ale myslím si, že občas bychom si tady měli také ovědomit, když tady voláme po navýšení prostředků pro tento horizont Evropa, zda to skutečně pomůže výzvou, výzvám, před kterými stojí evropská mobilita. Nebudeme tady prostě teď eh, tady citovat všechny projekty, které žijí z horizontu 2020. Děkuji vám. Děkuji paní Ayala Sender, pan Van de Kamp. Chcete ještě něco dodat? Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já mám několik otázek, které možná eh, nejsou úplně relevantní eh, ohledem na toto stanovisko paní Virkunen. Ale víme, kolik osob a kolik institucí v cestovním ruchu používá Horizont 2020. Já mám někdy pocit, že ten celý sektor ani eh, nemá tak velký zájem o vědu a výzkum. Takže se chci zeptat na to, kdo to vlastně používá. A jestli my jako Evropský parlament eh, o, o tom máme nějaký přehled, eh, musí to být eh, lidé zvenčí nebo někdo tady z parlamentu. Myslím, že je tady hodně příležitostí pro inspiraci. <clears throat> A co dělá DG Move? má o tom informace nebo žádá o něco. Eh, mohli byste nám tedy na to odpovědět, na tyto otázky? Zajímal by mě, jestli tady je také prostor pro to, aby se trošku zvýšil profil a informovanost o těchto věcech v Evropě. Víme, že eh, například v oblasti samoředitelných eh, vozů je potřeba pořídit ještě eh, výzkum a studie. To byla v podstatě otázka na komisi, takže já se teď dívám směrem ke komisi, jestli by na to nemohla odpovědět. Klara Tore tady zastupuje komisi, kde jste? Vítejte na našem výboru. Takže prosím, mohla byste se k tomu vyjádřit programu Horizont Europa? Merci, Madame la Présidente. Um, I'll switch now uh, to English. Thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát za to, že jsme byli přizváni k této diskusi a eh, skutečně eh, byly velice krátké termíny pro přípravu zprávy a jsme velice vděční za návrh této zprávy. Jak říkala paní zpravodajka, dopravní odvětví je skutečně páteří eh, naší ekonomiky, týká se o zaměstnanost, o podíl na HDP. Nesmíme také zapomínat, že je to největší investor do výzkumu inovací celé toto odvětví. A to je v souladu s přáním komise, aby se investovalo do výzkumu. Tento program a zejména zejména čtvrtý klaster jsme se domnívali, byl velice dobře přizpůsoben cílům ekologickým a změn klimatu. A jak řekla paní zpravodajka a ostatní také, digitalizace a automatizace dopravy jsou velice důležité pro to, aby se navýšila mobilita a byla inkluzivní. Právě nám to někdo připomněl, jak je důležitá mobilita pro všechny. Tento program eh, řeší mobilitu a nesmíme zapomínat eh, jak osob, tak i nákladů. A právě eh, na základě toho byla předložena návrh komise. My chceme lépe integrovat eh, všechny výzvy klimatických změn do dopravy a energetiky, aby mohlo dojít k takové tomu průřezovému digitalizovanému eh, rozvoji těchto odvětví. Jedná se také o eh, třetí klaster, tam se jedná o digitální technologie. Návrh komise rovněž eh, zaujímá systematický přístup k dopravě. A budeme se muset vůbec zabývat celým tím systémem, aby to bylo logické. Podle názoru eh, paní zpravodajky je tady opravdu hodně pozměňovacích návrhů a budeme je ochotně zapracovávat, protože ty evidentně zlepšují návrh komise. A určitě chápete, že se teď nebudu pouštět do pozměňovacích návrhů, které se týkají rozpočtu, ale jsme velice vděční, eh, protože my vždycky podporujeme eh, navýšené investice do výzkumu se všemi těmi háčky, které právě byly slíženy. Potom se jedná o rámcový program a myslím, samozřejmě záleží na tom, jak bude hlasovat tento výbor. My všechno to budeme ochotně zapracovávat. Pak je tady pozměňovací návrhy, jsou pozměňovací návrhy, které se týkají e, významu e, navyšování investic tam, kde eh, to na trhu úplně optimálně nefunguje. To jsou pozměvací návrhy, eh, kterými se budeme ochotně spolu s vámi zabývat. Dále je tady pozměňovací návrh, který se konkrétně týká eh, klastru 3, digitální rozvoj a průmysl. A připomíná to nám to, jak důležité je rozšiřovat infrastrukturu a zejména e, nesmíme zapomínat v tomto mhm. směru na malé a střední podniky, aby k té infrastruktuře měli přístup. Určitě najdeme proto vhodné změní. To je pozměňovací návrh číslo 8, pak je tady poslední, číslo 9 a s tím velmi souhlasíme. Ten má totiž dva aspekty. Jedna se o v inteligentní eh, technologie a druhá část se týká bezpečnosti. Samozřejmě naprosto souhlasíme, že bezpečnost v dopravě je naprosto klíčetá. Ale mysleli jsme si, že dobré je mít dopravu jako horizontální eh, aspekt v různých oblastech. Mluvíme o bezpečnosti vozidel nebo o eh, cíli nulových smrtelných nehod život. Velice rychle skončím, jenom s dovolením ještě pár slov. My souhlasíme s tím, že je minimum věnovat 55 eh, na věci, které se týkají změny klimatu. Emise Spravodajka nám připomíná, že důležité je zabývat se potenciálem celého odvětví snižovat emise. Musíme myslet na environmentální, sociální záležitosti, čili není to vždycky úplně na prvním místě. Ta eh, ekologická část musíme to vidět v souvislosti i s tou sociální společenskou. Pak eh, se tady hovořilo o geografické distribuci finančních prostředků. Velice souhlasíme s tím, co tady bylo řečeno. A my vždycky vycházíme z excelence dopadu projektu a nikoliv eh, z geografického eh, umístění. Pokud si přejete, můžu potom ještě odvět, odpovědět na jiné otázky, například strategické plánování a podobně, nebo ukládání energie, ale mu také to můžeme nechat na později. A mohla byste odpovědět eh, na otázku paní Ayala Sender a potom na otázku pana Van Kampfe, jak technicky je možné se ucházet o podporu z tohoto programu. A nebo jak můžeme se zviditelnit, přestože samozřejmě chceme mít nějakou globální vizi, tak jsme samozřejmě současně také experti na oblast dopravy. A zajímalo by mě, jestli máte odpovědi na tyto konkrétní otázky. Euh, j'avais compris, excusez-moi, j'avais compris que la question de madame... Já jsem eh, měla pocit, že otázka paní Ayala Sender byla otázka na pana, eh, nebo na paní zpravodajku, protože se to týkalo rozpočtu a já jsem proto na to neodpovídala, ale mohu vás ujistit, paní Ayala Sender, že se velmi pečlivě podíváme na financování rámcových programů, na to, jestli skutečně to jde těm eh, konečným příjemcům, jestli to odpovídá těm pravidlům pro eh, ty výzvy a jestli je to férové. Asi vás nepřekvapí, eh, když řeknu, že nejvíce těch výzkumných projektů přichází z regionů, které vlastně nejvíce také sami investují do výzkumných projektů. Máme také k dispozici zprávu, která ukazuje korelaci nejenom statistickou, ale příčinou eh, korelaci mezi těmito investicemi a, a eh, silou těch národních výzkumných programů a s tím, že eh, mají velmi vysokou míru konkurenceschopnosti. A to vzhledem k tomu, že přijímají opatření na to, aby všechny evropské regiony měly kapacity pro provádění těchto programů. O tom tady také byla řeč, vzhledem k tomu, že existují jiné programy, které mají jako cíl právě vybudování těchto kompetencí. My se snažíme, tento program na to klade velký důraz, abychom našli synergie eh, také s programem CEF, abychom mohli podpořit aplikaci eh, nových technologií a stejně tak i strukturální programy, kde eh, se také daří nacházet synergie pro to, aby například to vytváření těch středisek excelentnosti eh, mělo prospěch pro jednotlivé regiony. Kdo tedy se může hlásit o podporu? Teď nemám přesnou formulaci, ale samozřejmě mohou to být všechny právnické nebo fyzické osoby. samozřejmě, ale musí předložit nějaký konkrétní projekt. Musí to být konsorcium zahrnující, jestli se nemýlím, tři navrhovatele ze tří členských, minimálně ze tří členských států, ale v principu prakticky všichni se mohou ucházet o podporu. A to včetně příjemců ve třetích zemích. Děkuji vám. Paní Verkinen, eh, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě věci. První se týká rozpočtu, takže, jak víme, Parlament přijal rozhodnutí na jarním plenárním zasedání, co by mělo být příštím víceletém rámcovém programu a rozhodli jsme se, že by tady měl být minimálně stejný rozpočet, jaký byl a že pro Horizont by měl být navýšen na 50 a to jsem také uvedla v tomto stanovisku. Proto navrhuji 50% navýšení. A já jsem ten svůj návrh spočítala podle současných plen, proto je to 100 milionů eh, euro. Možná by to někdo říká, že by to mělo být 100 30 milionů, já mluvím o současných cenách, nikoli v konstantních cenách. A pak na CEF eh, Teď je to 42,3, to je návrh komise, minimálně je to stejné jako současný, ale ta vojenská mobilita je nový prvek a záleží na tom, jak se to započítá, ale je to také míněno pro dopravu. Je to nový prvek a teď se bavíme i o této věci. Pak se jedná o tu energetickou a digitální části, tam je to skutečně navýšené. Proto jsem nenavrhovala navýšení na rozpočtu pro CEF, proto si myslím, že už je to v souladu s rozhodnutím parlamentu. Van de Kamp ptá se na zájem o žádosti v rámci Horizontu 20. Můžete se zažádat, ale musíte asi k tomu mít partnery, protože je to založené na excelenci. Jenom 12 žádostí získalo finanční prostředky. To je problém, že skutečně jenom vysoce kvalitní žádosti získaly e, financování. Myslím, že docela aktivně využíval dopravní sektor. Když se podíváme na sektor letectví, program Čistého nebe. To je jeden velký průmyslový program e, a další, e, například automobilový sektor, to je vůbec největší investor do výzkumu a vývoje v Evropě. I ti získávají finanční prostředky z horizontu. A máme tady vlastně dva druhy financování. Jedno je pro základní výzkum, to dostávají hlavně výzkumné organizace a univerzity a podobně, ale pak také jsou peníze na inovace to je už eh, spíše záležitost biznesu. Pak je tady ten nástroj pro malé a střední podniky, který je vysoce úspěšný a populární. Znamená to, že i malé podniky si mohou o to žádat. A pak vznikají často partnerství eh, s biznesy, s městy a společně se mohou ucházet o finanční prostředky, například plány týkající se městské mobility a podobně takže bych řekla, že doprava už teď byla velice aktivním účastníkem a uživatelem těchto fondů. A týká se to i budoucnosti. Víme, že hlavní prioritou v tomto programu, nebo jednou z hlavních priorit je klima. A doprava tady sehrává důležitou úlohu. Proto eh, také se využívají nebo budou využívat tyto prostředky na výzkum v oblasti energetiky a pak je další významná část toho všeho a to je digitalizace v dopravě. I ta získává z programu Horizontu značné prostředky. Doprava je tedy vysoce důležitou součástí této, tohoto programu a bude ještě důležitější v budoucnosti. Děkuji. Děkuji paní Virkunen. Ještě připomínám, že v úterý 11. září 11 eh, hodin je lhůta pro předkládání pozdějacích návrhů. A teď budeme pokračovat s naším programem. Nejprve to z eh, práva výboru pro rozpočet. Nařízení Rady, které se stane víceletý finanční rámec na 2020-2027 2007 a zpravodajem je Dominik Rike. Takže jsme u bodu 10 a já hned dávám slovo panu Riketovi který nám bude eh, prezentovat svůj návrh eh, stanoviska. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, ale bylo už to tady eh, řečeno předchozí zpravodajkou, parlament už přijal dvě usnesení, abych chtěl jenom korigovat to, co tady bylo řečeno, ohledně toho, že parlament se nevyjádřil některým těm tématům, jako je Connecting Europe Facility, protože ve skutečnosti v tom usnesení, které bylo přijato, kde se hovoří o navýšení prostředků, jsou obsaženy tři body, je to Horizont, Erasmus a Kosme a nejsou tam uvedeny další čísla, takže eh, v podstatě to znamenalo jenom korekci těch eh, čísel, které předložila komise. Není možné říct, že se parlament nevyjádřil k Connecting Europe nic jiného v tom usnesení vlastně není. Ta zpráva, o kterou jde tady, ten text, ke kterému se máme vyjádřit, jako výbor, každý výbor vlastně má zaslat své priority výboru pro rozpočet k tomu výkladnému finančnímu rámci na příští eh, období. To je tedy ten Eh, rámec, ve kterém se budeme, je to stanovisko k té zprávě, kterou připravuje výbor pro rozpočet, eh, což bude hlavní stanovisko parlamentu k tomu návrhu. Pokud tedy jde o naše priority, tak eh, tady asi potřeba zdůraznit hlavně ty naše priority. Asi nemá cenu se vyjadřovat celému tomu finančnímu rámci. Takže já bych měl asi zdůraznit, že potřeby v odvětví dopravy si eh, vyžadují navýšení, což eh, vlastně vyplývá z toho, že dochází k eh, navýšení celého rozpočtu. Víme, že se neustále násobí nové problémy, bezpečnostní a další. A je potřeba na to reagovat. A teď se chci ještě vyjádřit k tomu, co tady bylo řečeno o tom mechanismu pro propojování Evropy což bylo předmětem pozměňovacího návrhu eh, k tomu převodu 20 miliard euro na Connecting Europe Facility. Může to někomu připadat eh, pošetilé, ale já bych se i tak pokusil to vysvětlit. Musíme si uvědomit, že eh, tady nejde o nějaké kapitálové financování infrastruktury, ale spíše jde o vyžití té předcházející kapitoly pro dopravu pod přímé řízení komise. Předtím totiž eh, tady bylo k dispozici 10 miliard, to řídila agentura Ilinea, která je operativní agentura pro infrastrukturu v EU, která to potom dávala do CEF a těch eh, dalších 10 miliard, miliard eh, šlo z soudržnosti a potom tam komise dala tři další miliardy, které byly přijaty nebo schváleny teprve později. Takže v podstatě tady nešlo o žádné nové peníze, Ehm, byly tady určité peníze, které ale nespadaly přímo pod komisi. A ani v tom, co se navrhuje eh, na to příští období, tak tady není žádné navýšení. V podstatě, když eh, to srovná s inflací, tak eh, ne, k žádnému novému navýšení nedochází. Přitom ale ty potřeby jsou obrovské ty mechanismy neúplně dobře fungují. Dojde tady také k problémům s vyrovnáváním těch nesplacených nebo neuhrazených pladeb. A vypadne tady ten příspěvek z fondu soudržnosti, který jsme měli v minulém období, a rozhodně nedojde k tomu, že by se přidělily nové prostředky na oblast dopravy. podstatě jenom půjde o převedení prostředků, které předtím byly na konkurenceschopnost do toho, čemu se říká doprava a kde je možné demonstrovat nějakou evropskou přenou hodnotu, jako je COP21, a nebo dokončení eh, sítí TNT. Takže v podstatě to pořád eh, bude pod přímým řízením, ale nebudou to žádné nové peníze. Takže tady bude něco z té soudržnosti a něco z konkurenceschopnosti. Všichni si uvědomili, že eh, výkonnost nebo efektivita těch investicí, pokud jsou roztříštěny, nemůže být nějak vysoká, ale přitom eh, dochází k tomu, že eh, ty peníze jsou využívány účelně, jenom není možné demonstrovat eh, v této oblasti eh, vysokou přednou hodnotu. A já nevím, proč by ty prostředky, které eh, v podstatě byly asi 80 miliard, proč nich není možné 20 miliard přesunout do jiné kapitoly. A nikdo se to neodváží říci, protože bylo to těžké prosadit i u komise ale v podstatě došlo ke zvýšení její zodpovědnosti, ale potřeba se nad tím zamyslet. aby eh, Connecting Your Facility měl dostatečné prostředky. Vliv na ten celký rozpočet to mít nebude, protože eh, rozhodně to nejsou žádné nové dotečné zdroje, ale v podstatě eh, je to čerpání těch prostředků, které již byly na tu oblast vyčleněny přestože to možná zní trochu zmatečně. Potom eh, tady byla řeč o tom, že by se přidali nějaké prostředky na cestovní mrch, o tom už se mluví skoro 18 nebo 12 let, když eh, se zapsal jako cíl cestovní ruch, ale eh, rozhodně to nemělo zatím žádný vliv na vytváření rozpočtu, protože to jediná kompetence Evropské unie, eh, která není vybavena žádnou rozpočtovou kapitolou. A jak také víte, co týče agentur, tak eh, došlo k navýšení eh, prostředků, došlo k zlepšení vybavenosti prostředky pro agenturu EASA, pro námořní dopravu. Ty mají čím dál tím více práce a přestože mají určité vlastní zdroje, tak v okamžiku, kdy se jim navýší vlastní zdroje, tak se jim snižují ty rozpočtové eh, příspěvky. A ještě několik slov eh, k médie. A nechci se teď vracet k té diskusi, kterou jsme už o tom vedli. Víme, že to jsou všechno důležité eh, programy, které se ale postupně protahují. A potom ještě ve své zprávě zmiňuje otázku vlastních zdrojů, protože s tím asi souhlasíte, protože eh, bych byl rád, kdyby konečně jsme k té diskusi dospěli. A potom eh, jsou tady ještě ty otázky eh, spojené s ochranou životního prostředí, které by měly předmětem zvláštní zprávy a neměly by být tady. Tolik, paní předsedkyně, obsah tohoto stanoviska za výbor dopravy samozřejmě Eh, rád zohledním všechny pozměňovací návrhy kolegů. A potom to předložíme rozpočtovému výboru, budeme doufat, že to zohlední. Děkuji, pane Rike. Já teď zahajuji debatu a jako první pan Van de Kamp. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, pardon. <coughs> děkuji Dominikovi. Děkuji za jeho návrh, za jeho úvodní slova. Ale mám tady několik otázek, protože dnes ráno jsme při společném zasedání s výborem ITRE hovořili o CEFu. A tady zazněly vyšší částky než ty částky, které tady uvedl pod bodem 2 Dominik. On říká, já se chci vrátit k částkám pro období 2015 až 2020. Ale pak, když jsem pochopil dobře teličku a marineska, oni chtějí vyšší částky. Než 12,3, 11,5. To asi neuděláme, protože bychom se dostali do problému s lidmi ze soudržnosti. Čili moje otázka na Dominika. Tato částka 12,3 nemělo z toho být něco víc, anebo je ještě příliš zavčasu to chtít? A potom 20 miliard. Těch 20 miliard z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Absolutně jsem za, samozřejmě. No, pak, když jsem to správně pochopil, bude to znamenat enormní posílení našich investičních kapacit. Protože tím se z 20 miliard eh, dostaneme na 30 miliard protože těch 20 miliard dostaneme dost, dodatečně. <coughs> Nebo jsem to pochopil eh, špatně? Další bod. Ve stanovisku pan Rikenic nepíše o vojenské mobilitě. Nebylo by nutno se vyjádřit i k tomu z hlediska diskuze, kterou jsme tu vedli dnes dopoledne? Eh, protože tato záležitost s dual use, čili se dvojím užitím, to je přeci potřeba zohlednit i zde. Jinak eh, nám utečou lidi z eh, penězi z dopravy. Dual use. Eh, tady se jedná nejprve o civilní využití a pak o vojenské. Já vím, že AFET na to hledí poněkud jinak, ale když to neřekneme teď hned, no tak nás vysajou. A teď k tématu výzkum. Kolega Marinesku řekl, že Clean Sky, Shift Ray, Shift to Trail už se nejmenují Joint Enterprise. Eh, Jakoby to komise očistila. Máme se vyjadřit i k tomu, protože tyto Joint Enterprises by přeci měly být udrženy. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní Demonte, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji. To byl velice komplexní úvod, dobře se to poslouchá, toto stanovisko. Co se týče infrastruktury, tady se domnívám, že je důležité podpořit investice to je významné i z hlediska italských událostí posledních, jak si zroucení toho mostu v Janově. To je nouzová situace a potřebujeme bezpečnost pro občany. A tady je třeba učinit úplně vše tímto směrem, co je možné. To musí na každý pád být zohledněno i v rozpočtovém rámci. Co se týče Čenčí, zde projekty. Je potřeba podpořit eh, přeshraniční projekty, zejména u těch tras železničních, jejichž financování již začalo. A velmi mě těší, eh, že se sem dostává i téma turismu, cestovního ruchu, že je nezbytné vytvořit rozpočtovou položku, protože to je třetí největší hospodářské odvětví v Evropě a samozřejmě má veliký dopad na HDP v Evropě. Takže prvním vodítkem pro prostředky v sektoru pro cestovní ruch, to už je důležité. Teď otázka je, může z toho být opravdu vlastní položka, co se týče témat odbourávání byrokratických překážek, musí skutečně mm, být umožněno reagovat i na, na nepředvídatelné záležitosti. A pak bych se ráda zmínila ještě o tématu adekvátní komunikace. Pro koho je důležitá budoucnost Evropy, ten ví, že integrace se děje skoky. Skokově, ale teď integrace stojí pod enormním tlakem. Čelíme mezinárodním výzvám, institucionálním výzvám i co se týče smluv. Potřebujeme efektivní komunikaci vůči a s občanům. Samozřejmě k tomu nemůže dojít zde. Tady děláme politiku ale eh, to zatím a to občané nechápou. Venku ale musí lidé vidět konkrétní výsledky. Děkuji. Hm? Děkuji mnohokrát, paní Demonte. Dívám se ve směru komise a dám hned slovo panu Olivieru Silovi. Jste zde, prosím, máte slovo. Didant, um... Ehm, Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu Spravodajovi a dalším poslancům, kteří přispěli eh, k tomu, že říkali, jak významné je navýšení prostředků pro rozpočet dopravu. A co se týče částek, které tady zazněly, je možno dívat se různým způsobem na, ty, to ča, na tu věc. My se domníváme, že je třeba nejprve srovnávat Evropskou unii s 27 členy, a když se srovná Euro EU 28 a EU 27, čísla nejsou příliš dobrá, ale když se to srovnání udělá tím, že se bude simulovat pro současné období vystoupení Evropské unie, tak máme navýšení 4% v obálkách pro eh, běžící účty a eh, i navýšení v oblasti prostředků pro stabilitu. A navíc se k tomu připojuje část vojenské mobility. To znamená, my odhadujeme, že v kontextu globálním, aktuálním kontextu návrhu komise je, eh, se pohybujeme ve ctižádosti vém návrhu, ale v reálném návrhu. Co se týče mm, Fondu pro venkovský eh, rozvoj tady nemáme žádnou metodu obálek. Jak víte, závisí to s programováním. A to je v rukou členských států a regionů na základě priorit, o kterých se rozhodlo pro tento nástroj ale na základě současného návrhu komise bude možné využívat i tento fond pro dopravní infrastrukturu, zejména v nejméně rozvinutých či méně rozvinutých oblastech. A my se domníváme, že jak bych to měli říct, že možnost tady geografického přístupu k méně rozvinutým oblatem pro investice do dopravy z Federu, z tohoto fondu, by mohly eh, komplementárně přispět ke zlepšení situace. A ostatně Náš návrh rovněž počítá s možností transferu určitých částek Eh, limitovaných na 50 transfer z sdíleného řízení například eh, z Federu, tedy z tohoto fondu, eh, směrem například do SEFu na základě žádosti členského státu pro financování, které si přeji dotyčný členský stát. To znamená, i toto bude možno na vyžádání dotyčného členského státu. Eh, rád bych ještě řekl, že se nesmírně vážíme odkazu týkající se agentury pro regulaci a zejména také na ten význam eh, související s novými kompetencemi pro tuto agenturu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane Silo. A teď dám slovo panu Riketovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát. Já eh, s velkým zájmem vyčkám před pozměňovacích návrhů, abych zareagoval na otázku a abych taky zareagoval na to, co právě řekla komise týkající se návrhu čerpání prostředků z Fondu pro venkovský rozvoj. Obálka Ederu je zhruba 320 miliard eur a to je přesně stejný mechanismus, jaký funguje v soudržnosti. Když se to nevyužije, nebo když se to jaksi nevyčlení, ale dá se to do přímého řízení, je to stejný přístup nebo stejný způsob to, co řekla komise, no já tady teď nebudu komentovat tu flexibilitu těch 5% členských států. Všichni víme, že to je vždycky nula. Já nevidím ani jeden členský stát, který by něco takového udělal eh, v rámci řízení, které jsou mu aktuálně svěřeny. Bylo to horší dokonce eh, kdysi se zakázalo dávat úvěry do oblasti dopravy eh, pro posílení konkurenceschopnosti. Eh, přitom tady existovala určitá možnost pro země, které ještě nedosáhly dostatečné úrovně konkurenceschopnosti, ale viděli jsme, že určitá část rozpočtového rámcu pro FEDER byla využívána pro dopravu ale vůbec to nebylo využíváno pro operace nebo příliš málo pro operace, které měly přidanou hodnotu. Já to vím, já během 15 let jsem byl eh, v příslušném výboru, který se zaobíral v jedné francouzské oblasti eh, touto problematikou. Otázka tedy je, pakliže řízení ze strany členských států a eh, čerpání prostředků z výboru pro regionální členkovský rozvoj by přispěl k přidané hodnotě, no tak já si myslím, že by to bylo velmi významné pro naši infrastrukturu. Nemůžete se domnívat, že v současné době a jsem překvapen, že komise se domnívá, že členské státy řídí lépe než komise v oblasti přímého řízení evropské za evropské eh, řízení infrastruktur. No, Podívejme se na soudržnost. Tady prostě máme 2 miliardy pro přímé řízení, ale neudělá se to pro FEDER. Můžete mi říct si proč? No, to je jako bychom byli v určité menšinové pozici, jako by neměli dostatečnou kapacitu pro řízení evropských zájmů. Nejenom, že je to dobrý návrh pro lepší postup, ale já se domnívám, že by to bylo eh, prospěšné pro evropský zájem a evropskou přidanou hodnotu. Eh, já jsem eh, zaregistroval, že váš propočet byl založen na té skutečnosti, že z 28 se nastane 27 a že to znamená tedy navýšení o 4%. No dobře, budeme-li počítat s tím, že eh, Velká Británie dávala 15%, ale, Evropská, eh, pardon, ale mm, Velká Británie nevyužívala těch 15% v oblasti konektivity. Je třeba, abychom eh, znovu zahájili diskuty, eh, diskusy, ale to je vlastně současné téma při diskuzi o rozpočtu. Mm, tak souhlasím s tím, s tím co tu zaznělo o prioritách i to, co tady zaznělo v otázce vojenského a civilního řízení. Já eh, jsem hovořil pouze o globální úrovni celého mechanismu. Já jsem tady nechtěl zaobírat do podrobností tohoto dvojího užití. To se bude dělat eh, v jiné oblasti, i když sdílím vaše obavy. To je vše, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát, pane Rike. Eh, zůstejte tak odhodlaný pro hájení tohoto mechanismu propojování. Připomínám vám, že předkládání pozměňovacích návrhů je stanoveno do úterka 11. září 15 hodin. Eh, ah. Nyní skončí veřejná část naší schůze a budeme pokračovat se zavřenými dveřmi. Budeme probírat informace o trialogu, takže poprosím o krátkou přestávku, aby se zastavil streaming na webu, aby ti, kteří eh, nemají právo tady zůstat, mohli odejít ze sálu. Takže dvě minuty přestávka, aby mohli odejít co odejít mají.